jednání a bude zveřejněno v zápisu. Podle článku 105.6 předseda konference předsedů výboru mě informoval, že nebyla předložena žádná námitka ze strany konference předsedů výboru pokud jde o doporučení pana Pecha, abychom se nepostavili vůči delegovanému aktu. Pokud nebude předložena žádná námitka ze strany politické frakce nebo minimálního počtu poslanců do 24 hodin, tak toto doporučení bude považováno za, považováno za schválené. V opačném případě se o tomto doporučení bude hlasovat. Doporučení je k dispozici na webových stránkách.